Welcome. Vážení poslanci, vítejte. Mohu vás požádat, abyste zasunuli hlasovací karty, abychom věděli, kolik nás je, kolik lidí bude hlasovat. I hope everybody... Tak já doufám, že všichni už mají hlasovací kartu zasunutou do zařízení. Who is going to vote on behalf of the Greens? Kdo bude hlasovat za zelené, prosím? Máte o jednu kartu více zasunutou.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 Okay, we are 21, 21 persons to... Že je nás 21, kteří hlasujeme. Budeme tedy hlasovat o zprávě paní Rozier. Začněme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, omlouvám se, říká předseda.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 Inta 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď Imko 9, třetí odrážka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 4, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kult 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kult 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Inta 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kult 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kult 16 pro. Proti zdrželi se, přijato. Kult 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, to možná ověříme. Já si myslím, že to bylo přijato, ale ověřme to pomocí karet. Two people still to function which what, are we voting on? What are we voting on? What are we voting on? Um, number 50, amendment 50. We are, we are voting on amendment. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 50, je to tak. Chybí jeden hlas. Dobře. Přijato. Návrh 51 pro.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 zdrželi se, přijato. Inta 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 12 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 ověříme. Yes. Eh, adopted. Přijato. Inta 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Inta 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro proti, zdrželi se, přijato. Návrh 36, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Imko 12 pro. Ne, o části 1 se nehlasuje. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 46, kdo je pro, proti, zamít, zdrželi se, zamítnuto. Ano, dobře, ověříme 46. Oh, so it was rejected. 11 to... Takže zamítnuto. 11, 11. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 37 pro, proti, zdrželi se, přijato 39 pro, proti, zdrželi se, 42 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 30 pro. proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o zprávě jako celku. Eh, electronic vote. Elektronicky hlasujeme. And it has been. Zpráva byla přijata. Gratuluji, paní Rozier. Chcete něco říct? Zcela stručně eh, chtěla bych pouze poděkovat všem kolegům. Bylo mi skutečným potěšením s vámi spolupracovat a zejména děkuji také zaměstnancům frakce a zejména mé asistence Elody, která odvedla vynikající práci. We continue, uh, voting. Budeme pokračovat v hlasování bodem 14. Elektronicky jmenovitě. We are missing some... Oh. Chybí nám některé hlasy? Ještě jeden. Chybí nám jeden hlas, ne? Už ne. Přijato. Uh, eh, 15 by show. Bod 15 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji vám.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 což je výměna názorů a slovo má zpravodaj pan Anderson. Uh, sorry for a second, we are missing... Omlouvám se, chybí nám komise. Okay. Uh, since we do not have the... Vzhledem k tomu, že tu nemáme zástupce komise, pokračujeme bodem 18. A slovo má zpravodaj pan Džambaský. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já budu hovořit bulharsky, takže prosím využijte tlumočení. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jakožto zpravodaj eh, pro výbor Jury pro digitální trh bych chtěl nastínit situaci. Velmi vítám strategii komise, je velice důležité zůstávat jaksi ve střehu, pokud jde o evropskou legislativu. Po určitých úvahách na schůzi 9. července 2015 konference předsedů rozhodla, že eh, ITRE a IMCO budou příslušnými výbory na základě článku 55 a že vypracují zprávu o digitální strategii, zatímco výbor Jury společně s výbory EMPL, KULT a LIBE budou výbory přidružené. Tento status dostali podle článku 54. Já se nyní soustředím Eh, na související témata eh, nadcházejícího legislativního návrhu. Eh, během letního období chtěli výbory sdílet kompetence a já mám tu, mám to potěšení vám oznámit, že podle článku 54 mají, má výbor jury kompetence v následujících oblastech, tedy smluvní právo, otázky týkající se občanského a obchodního práva, a právě tak směrnice o službách. Výbor Jury se soustředí na smluvní právo a e, návrh na společné evropské právo prodeje. Reforma copyrightu, to je další důležitý bod. Otázky copyrightu a porušování práv duševního vlastnictví. Já se teď soustředím na následující body. Odstraňování překážek pro obchod – a zjednodušení procesů eh, pro online podniky eh, za účelem stimulace růstu, eh, inovace a konkurenceschopnosti. Za druhé, zacílená reforma založená na faktech, na zlepšení přenositelnosti portability online obsahu. E, za třetí e, role e, poskytovatelů internetových služeb, pokud jde o ilegální obsah, který je dostupný online. Je zapotřebí uvažovat o tomto nelegálním obsahu a musíme omezit jeho přenositelnost a přístup k němu. Je velice důležité, abychom se zaobírali vymáháním autorského práva Eh, problém eh, ilegálního obsahu eh, bude řešit výbor LIBE. A závěrem bych chtěl říci, že výbor má v úmyslu stáhnout návrh v oblasti obchodu a místo toho navrhujeme jiný návrh. Musíme uvažovat o společném evropském právu prodeje. Eh, tady eh, vlastně s tím se pojí dodatečné problémy a bohužel eh, tyto problémy zatím nejsou zahrnuty z časových důvodů. A ještě jedna věc, to je Marrakešská smlouva. Když vezmeme v úvahu digitální situaci, tak se musíme zamyslet nad zlepšením přístupu k online obsahu. To je velice důležité na ochranu naší ekonomiky a naší společnosti. A další klíčový bod, který bude zahrnut, to jsou rozdíly mezi jednotlivými sektory. Aby mohl digitální trh správně fungovat, musíme se zabývat kreativním sektorem. Musíme chránit naše kulturní dědictví, a potřebujeme vyvážený přístup jak ke tvůrcům, tak k držitelům práv. To je nesmírně důležitá dimenze naší digitální ekonomiky. A jak už jsem říkal, přenositelnost a zjednodušení přeshraničního přístupu jsou eh, zásadními eh, aspekty digitálního rámce. A v souvislosti s tím eh, se chci také zaměřit na zlepšování pravidel a regulací pro e-government. Vzhledem ke kompetencím našeho výboru bych chtěl zdůraznit, jak je důležité rozdělení kompetencí mezi jednotlivé výbory. Tyto kompetence jsou definovány a je zapotřebí, aby výbory efektivním způsobem spolupracovaly. Chtěl bych vám připomenout, že lhůta byla prodloužena až do pondělí 21. září 17.00. A lhůta ve výborech ITRE a KULT je 15. září. 15. října, pardon. Eh, u Libe ještě zatím eh, termín nebyl stanoven. Já se těším na všechny vaše návrhy a doufám v konstruktivní spolupráci. Doufám, že na listopadovém zasedání ve Štrasburku už bude možné předložit konečný text. Já pozvu všechny stínové zpravodaje na krátkou schůzi a doufám, že na dnešní schůzi budeme e, schopni prodiskutovat ty hlavní otázky, abychom mohli vypracovat akční plán. Velice rád bych odstranil všechny překážky od samého počátku. Děkuji vám za pozornost. Mr. Kavada. Pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Džambackému za jeho práci, protože to je velice vyvážená zpráva, která nám ukazuje cestu směrem k přiměřené harmonizaci pravidel Eh, upravujících digitální trh. A eh, já jsem velice rád, že chcete, aby i ti, kteří poskytují přístup k internetu, tak aby dostali odpovědnost eh, vzhledem k nelegálnímu obsahu, který případně na tom bude figurovat. A mm, zde jde o to, abychom bojovali takto proti porušování, především porušování autorských práv ještě bych doplnil, že jednotný digitální trh musí také i e, zohlednit význam tvůrčích tvůr, e, tvůr, tvorby, tedy děl, a proto je třeba e, zajistit to, aby ti autoři dostali hodnotu, která jim náleží a aby ten systém tedy byl udržitelný, solidní i zde zpráva hovoří o tom, že je třeba vyhodnotit aplikaci směrnice Infosok. Infosok, já myslím, že tady je třeba ještě více zúraznit. význam této směrnice a já za to tedy děkuji panu Čampackému. Děkuji. Pan Radev. Datel, uvažajeme kolegy. Děkuji, kolegové. Digitální ekonomika a informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál. Víme, že plnohodnotný digitální trh může generovat miliardy eur každý rok a může i v podstatě vytvořit tisíce, statisíce nových pracovních míst. Dnes máme rozličné eh, eh, názory na eh, komunikaci, elektronickou komunikaci a na mm, přenos e, obsahu. Máme zde různé míry ochrany mm, spotřebitelů i e, autorů v různých členských státech. A e, zde mm, právní rámec ale má větší a větší problémy vůbec držet krok s vývojem digitálního trhu. Proto si myslím, že strategie Eh, jednotného digitálního trhu, jakožto soubor cílených opatření, eh, je něco, co potřebujeme nutně do konce příštího roku. A proto toto je eh, krok správným směrem, ochrana spotřebitele a především přijetí harmonizovaných pravidel o přeshraničních smlouvách online, ať jsou to smlouvy, které se týkají digitálního obsahu či fyzického zboží, tak to určitě spotřebitelům dá větší jistotu, když si něco pořizují online a když tedy se obchoduje přes hranice obecně. Já si myslím, že eh, Evropská komise by měla přijmout legislativní návrhy, čímž se sníží rozdíly mezi, eh, mezi mm, národními právními úpravami autorských eh, práv Um, copyrightu a tím se zvýší mm, možnosti obchodování v EU. Proto je třeba i mm, přijmout harmonizační opatření směrem k harmonizaci evropského smluvního práva, propojení obchodních rejstříků a dalších rejstříků v, mm, v Evropě. To i e, zvýší interoperabilitu jednotlivých systémů a tak podniky a občané budou poskytovat údaje E, státní či veřejné zprávě pouze jednou a tudíž vlády již nebudou moci požadovat e, informaci dvakrát. Tehdy, když už ta informace jednou je v jejich držení, tak nemohou ji požadovat po druhé. To je velice důležité pro e, účely důvěry v digitální služby a pro větší bezpečnost, ochranu především osobních údajů. A teď pokud jde o roli poskytovatelů internetu, zde musíme si provést pečlivou analýzu. E, e, e, rozšíření jejich odpovědnosti, pokud je za obsah na internetu, to by mohlo způsobit hodně problémů povahy právní, technické, ekonomické také a mohlo by to ještě zvětšit jejich problémy. Děkuji. Thank you, Mrs. Reda. Děkuji, paní Reda. Thank uh, first of all... Děkuji, pane předsedo, za prvé chci poděkovat zpravodaji za zprávu a také za to, že eh, nám eh, dal ještě čas, abychom rozpracovali pozměňovací návrhy, protože to je dost komplikovaná agenda. Také i tam jsou určité oblasti, kde eh, zde mm, se to dotýká kolize kompetencí E, různých výborů, třeba oblast geoblockingu, to je velice důležité. Tady musíme ke geoblockingu zaujmout takový obecný přístup. Měl leží na srdci jeden bod, který e, figuruje v návrhu stanoviska a týká se Eh, odpovědnosti, širokého pojetí odpovědnosti poskytovatelů služeb internetu. Zde musím připomenout, že zde existuje takový mm, eh, vnitřní eh, rozpor mezi tímto apelem na odpovědnost a na druhé straně máme zde ten princip neutrality poskytovatelů služeb internetu. Zde v nedávných, v nedávných letech jsme diskutovali v parlamentu, třeba když jsme diskutovali o smlouvě akta nebo o telekomunikačním balíčku, tak jsme na to narazili a zjistili jsme, že když mm, eh, dáme tedy soukromým subjektům právo, pravomoc rozhodovat o legálnosti či nelegálnosti obsahu, tak to je dost mm, těžké eh, aby tedy soukromé firmy nesly tuto odpovědnost, protože to často mm, bude nebo dává mm, prostor pro takovou bariéru eh, a mm, na trhu a často se to potom chopí eh, mono, takové ty velké firmy, které dostanou dominantní poz, poz, pozici na trhu. Zde je třeba, abychom měli přístup, který se bude opírat o podklady, o eh, důkazy, o tom, jak eh, se mm, a jak se tedy prosazuje eh, ochrana obsahu na internetu a zde chci poděkovat i zprávě, že zmiňuje důležitost smlouvy z Marrakeše a tady vzniká obecný, eh, obecný problém. To znamená, že my bychom se neměli výručně zde zaměřovat na ekonomiku, na ekonomické aspekty, ale především vzít i do úvahy ochranu základních práv, včetně práv osob s postižením, hm, svoboda informací, svoboda projevu a ochrana autorů autorských práv. A nakonec jak usnadnit přeshraniční přístup k dílům. To je velice důležité. Zde je třeba vzít do úvahy i práva jazykových kulturních menšin a mm, tu možnost nejenom si zaplatit za přístup k obsahu, ale také i e, třeba zde je třeba, aby zde i díla těch vysílacích společností jsou k dispozici online a zde by měla tedy i komise začít vyjednávat nebo aspoň zahájit připomínkové řízení o té e, satelitní e, směrnici. A dále e-government. Zde je hodně co zlepšovat, především pokud jde o zlepšování infrastruktury, interoperability systému e, a zde státní zpráva by měla vystupovat co nejvíce transparentně, to je jasné, a na druhé straně pro občany by se měla zjednodušovat eh, řízení eh, a s tím, že v rámci každého řízení se státní zpráva třeba si dovolí ochranu osobních údajů. Děkuji. Eh, Gebhardt. Pani Gebhardt. Já, dankeschön, Herr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodajovi za velmi dobré návrhy, které připravil. Myslím si, že jsme, máme stejný názor v tom smyslu, že je třeba se snažit o to, abychom digitální trh co možná eh, nejlépe vylepšili, ale zároveň, aby byl také bezpečný. A myslím si, že to vše se odráží v návrzích. Ráda bych něco připomněla k dvěma bodům, k vašemu bodu 1 a 5. K bodu 1. Velmi souhlasím s tím začátkem toho bodu, ale mám takový menší problém s tím posledním vědomu call in this regard of for competitiveness test for new proposals, tedy že se tady vyzývá k tomu, aby nové návrhy se předkládaly těm testům. Já proti tomu nic nemám, ale v rámci usnesení parlamentu pro dokončení vnitřního trhu jsme řekli, že nesnačí pouze dělat ty competitiveness tests, ale je důležité také vypracovávat eh, jaksi studii o dopadu na spotřebitele, pracovníky a trh práce. Pokud bychom to tam tedy měli v tomto bodu jedna, tak je důležité, abychom měli jakýsi balíček testů. Nejde pouze o obchod, nejde pouze o hospodářskou soutěž uvnitř Evropské unie, ale jde také o dopady na lidi samotné, které musíme zohlednit. Předložím tedy v tomto smyslu pozměňovací návrh, abych ten bod 1 doplnila, tak jak jsem právě popsala. K vašemu bodu 5. Tady poznamenáváte kriticky as a home option a já s vámi souhlas, souhlasím, že musíme být velmi kritičtí. Ale já bych ten odstavec naformovala ještě trochu ostřeji v konečném důsledku tady jde o otázku, jak se postavíme k pravidlům Řím 1, kde se jasně říká, že pokud neexistuje evropské pravidlo, tak platí právo státu spotřebitele, pokud je lepší než to evropské, nebo pokud je lepší než to právo státu, ve kterém spotřebitel něco nakoupil. A toto pravidlo nesmíme v žádném případě spochybnit. Dnes občané již bez tak eh, nemají dobré mínění o Evropské unii. A tady je třeba skutečně hledět na to, aby práva, která jsou velice dobrá a již existují pro spotřebitele, abychom to, takováto práva nespochybňovali. Takže tak, jak byste to napsali, ale ještě bych to formulovala poněkud ostřeji pak si myslíme, bych to mohla podpořit a bylo by to pro mne v pořádku. Ráda bych ještě zareagovala na jednu věc, kterou řekl pan Radev. Vy jste právě chválil v té části, která se týká e-governmentu, ten princip once only, že tedy člověk jednou dá údaje úřadům a pak je to provždy vyřešené a hotové, nemusí nic opakovat. Zní to velmi dobře, ale z hlediska ústavního, alespoň pro Německo, je to naprosto neprůchodné, neboť by to znamenalo, že se tím ohrozí ochrana údajů a základní práva občanů velmi rychlo by došlo k porušení těchto práv, takže není možné tam prostě jen napsat, že budeme takto postupovat. Je to velmi problematické, já jsem již eh, paní Karas, paní zpravodajce z ITRE, toto, eh, jak si není na to upozorňovala, je to tam v jejím zprávy, my jsme to testovali v Německu s různými eh, v rámci setkání s občany a také s úřady a všichni tento princip odmítali, všichni skutečně. Proto je třeba se na to ještě jednou podívat, dobře si zanalizovat, jaké důsledky by přinesl takovýto princip právě na, s ohledem úst, na, na ústavy jednotlivých států a také s ohledem na ochranu údajů. A ochrana údajů je něco, co má v našem parlamentu vysokou prioritu. Proto o tom budeme ještě budeme muset hovořit i s kolegyněmi a s kolegy na výboru Libe. Děkuji. Paní Geringer? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu kolegovi za vypracování stanoviska. Nechci opakovat to, co bylo již řečeno mými předřečníky, ale mám několik otázek a možná také několik návrhů. Například bod 1, tam se říká, že se mají odstranit překážky obchodu, ano, to chápeme. je třeba, aby v celé Evropské unii platila stejná práva pro obchod, ale máme tady, z toho by mohly také vyplynout jisté nerovnosti, například nějaké dodatečné poplatky. Například ta soukromá kopie, private copy, což také má i dopad na konkurenceschopnost. Částečně takovéto poplatky existují, které se týkají nosičů údajů, ale jinde, v jiných zemích neexistují. Pak tady máme rozdíly ve výši poplatku, například u iPadu a u iPhoneu. Existuje něco podobného také u tiskáren a kopírek. To vše do toho spadá. Co se týče překážek, bariér, tady si myslím, že bychom měli zohlednit tuto otázku a na evropské úrovni tuto oblast zharmonizovat. A nyní k bodu 3. Tady zmiňujete odpovědnost za nelegální obsahy. My tady na výrovodu pro právní záležitosti bychom to, myslím, takto eh, formulovat neměli nemůžeme říct více odpovědnosti, či větší odpovědnost. Je třeba to přesně definovat. Musíme být přesní a jasně říci, o co nám jde. A pak nalézt prostředky, jak to tedy v budoucnu konkrétně prosadit. E, ti poskytovatele přístupu na internet a dalších služeb na internetu, to jsou poskytovatele služeb, tak to je nutno na ně nahlížet. Je to něco podobného jako poskytovatel dálnice. Také máme eh, podniky, které poskytují dálnice a přesto nejsou odpovědní za to, co přepravují nákladní automobily, které po těch dálnicích jezdí. To by, myslím, bylo takové vhodné srovnání. Ale je třeba si uvědomit, že je možné, že se na internetu objevují i legální obsahy, ale my to musíme jasně nadefinovat, kdo nese tu odpovědnost a jakým způsobem. Nemůžeme tam prostě obecně říci, požadujeme více odpovědnosti, to nestačí. A ještě jedna poznámka, to také se týká autorského práva a harmonizace u výjimek. I zde mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly, které mají dopad na národní ekonomiky, na konkurenceschopnost. Možná bychom to také měli zmínit, že i tuto oblast by bylo třeba postupně krok za krokem zharmonizovat. Co si uvidíme, například, které se týkají přístupu k vzdělávacímu obsahu, toto by podle mě mělo být zharmonizováno na evropské úrovni. Děkuji. This was the last speaker. to byl poslední řečník. Chce ještě pan Džambacký se k tomu vyjádřit. Thereby we can return to... A takže se můžeme eh, přesunout k bodu 22. Máme zde komisi. A slovo má pan Andersen. Děkuji, pane předsedo. Smlouva z Marrakeše, eh, to znamená eh, zajistit lepší přístup k osoba, pro osoby s postižením a ratifikace této smlouvy mm, mm, jak si již určitou dobu prochází tady institucemi, již řada zemí ratifikovala tuto smlouvu a asi velice brzy tady nabíde účinnosti. Můj dojem je takový, že tady existuje velká podpora ze strany Evropského parlamentu, aby tato smlouva byla ratifikována, ale jak to vypadá, věc se zablokovala v radě. Komise navrhla rychlou ratifikaci a e, došlo k určitému vývoji nedávno. Komise je odhodlána tuto věc dát k soudu. To je velice politování hodné sice, že komise musí tedy eh, podat návrh k soudu, ale asi to je jediné rozumné. A zde eh, samozřejmě tady bychom v této věci chtěli od komise slyšet více informací. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Prat, prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Andersonovi za to, že eh, nám zrekapituloval situaci, eh, jak je to tedy s ratifikací smlouvy z Marrakeše, Marrakešské smlouvy. Jak řekl správně zpravodaj, komise již radě tuto věc předložila předložila eh, ratifik- návrh ratifikace, tu smlouvu již podepsala Evropská unie, takže teď jde o to ji ratifikovat, je to na stole v radě již určitou dobu, přesně tak. Ano, konkrétně tedy od října minulého roku, tedy téměř rok. Eh, návrh komise ratifikovat smlouvu, to je návrh, který se opírá o eh, výlučnou evropskou kompetenci, což je názor komise, že zde Evropská unie má výlučnou kompetenci a ani rada, právní služba rady nenapadla to, tento názor komise. A mm, práva, která jsou dotčena e, povinnou výjimkou zakotvenou marakešskou smlouvou ku prospěchu Eh, osob s postižením, tak tato práva již se plně harmonizují na evropské úrovni. Zde máme směrnici Infosoc z roku 2001 a to v kombinaci s faktem, že smlouva stanovuje výměnu takzvaných eh, speciálních kopií ve speciálním formátu pro osoby s postižením a že se to má vyměňovat se třetími zeměmi a zde i smlouva i zde již máme určitou judikaturu Evropského soudního dvora, který to potvrzuje, takže zde existuje výlučná kompetence Unie a proto Evropská komise má za to, že eh, celá ta smlouva spadá do výlučné kompetence Evropské unie, což umožňuje tedy pouze jednu ratifikaci této smlouvy. A poté eh, tato smlouva se stane závaznou pro všech 28 členských států Unie. A mm, takže, co se stalo od doby, kdy byl předložen návrh? Ke konci roku 2014 eh, toto bylo diskutováno v pracovní skupině rady na technické úrovni a poté za lotyšského předsednictví eh, na to se to dostalo do koreperu, protože bylo úplně jasné, že ta věc není ani tak technická, ani to ne, tam nešlo ani tolik o tu marakešskou smlouvu a výjimky v ní zakotvené, ale šlo spíše o otázku výlučné kompetence Evropské unie. Zde e, neexistuje schoda mezi institucemi. Zde došlo tedy k různým diskuzím na úrovni koreperu se snahou e, dosáhnout kompromisu. Musím říci, že komise Eh, prokázala velkou pružnost, předložila několik návrhů kompromisu i s, i s velkou mírou představivosti, eh, abychom odblokovali situaci a umožnili ratifikaci této smlouvy. Naposledy, kdy se o tom jednalo v Koreperu, to bylo 6. května 2015 a mm, tady eh, zřejmě bylo zřejmé, jasně z toho vyplynulo, že situace se úplně zablokovala. Zde eh, sice ta většina byla dost velká, ale nedostačující většina států, které by souhlasily s kompromisem předloženým komisí a mm, zde, když my tvrdíme, že zde existuje výlučná kompetence EU, tak nemáme dostatečný počet členských států pro to, abychom mohli přijmout rozhodnutí o ratifikaci a předat věc Evropskému parlamentu. A tedy kvůli tomu, že situace se zablokovala a abychom nestráceli čas, tak komise se rozhodla, že e, požádá Evropský soudní dvůr o právní stanovisko. To znamená, Evropská komise se obrátila na Evropský soudní dvůr, aby vydal stanovisko v tom smyslu zdali, e, ratifikace této smlouvy spadá do výlučné kompetence Evropské unie nebo zdali jde o kompetenci smíšenou. Takže 17. července to bylo podáno k soudu a 3 lomeno 15, to je e, číslo e, tohoto našeho návrhu, toho podání. E, komise lituje, že jsme se museli dostat až sem, ale jak jsem řekla, komise nechtěla ztrácet čas a samozřejmě náš návrh ratifikace smlouvy pořád ještě platí. Pořád je to na stole rady. Pokud rada by chtěla rozhodnout, že ano, a pokud by e, tedy rozhodla o ratifikaci, tak to je pořád možné. Ale jenom my nechceme, aby ta situace úplně se protahovala a byla zablokována. A, takže, protože do léta mm, ta situace byla taková, že ano, to riziko bylo reálné. Takže to je vše, pane předsedo, a pokud členové budou mít další dotazy, tak rádi na ně zodpovíme. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Pan Gaspara. Děkuji, pane předsedo, že opět eh, eh, jste dali na pořad jednání eh, Marrakešskou smlouvu. Chci poděkovat kolegovi Andersonovi. Myslím si, že tady to je obrázek, velice špatný obrázek, protože tady ten požadavek již byl eh, předložen před dvěma lety a zatím ten náš požadavek není eh, realizovatelný a realizovaný. A 29. dubna eh, to se konalo zasedání ve Štrasburku, kde jsme vyjádřili podporu komisi a Španělsko Eh, ratifikovalo eh, Marrakešskou smlouvu a máme zde i komisi OSN, která eh, má na starosti osoby s postižením, tak také říká, že smlouva z Marrakeše je mm, naléhavá. A já nechápu, proč se to tak zablokovalo, tak jak nám jasně vysvětlila zde zástupkyně komise. Já myslím, že tady opět je třeba aplovat na radu. A určitě by bylo užitečné, se obrátit na Evropský soudní dvůr a požádat o právní stanovisko, ale mám strach, a tady se obracím na komisi, zdali se to nebude táhnout tam. Ehm, tedy ehm, to bude trvat, než dostaneme stanovisko soudního dvora. A zde já jsem eh, Rá, eh, rád jsem slyšel, co řekl eh, i zpravodaj k této Eh, smlouvě, který on tvrdí, že musí být ratifikována a já nechci, aby ta složitá situace, kdy se zablokovala tato věc, aby nakonec eh, to bylo zablokováno do doby, než eh, tedy se vyřeší ta směrnice 29, která se týká autorských práv. Já si myslím, že to není mm, mm, správné, protože Marrakešská smlouva je e, nutná, protože reaguje vlastně na ta práva, která my jsme chtěli, aby byla chráněna. Děkuji. E, ještě než dám slovo paní Reda, e, tak bych chtěl jenom zdůraznit pro pana Gasparu, že Rada může pokračovat s ratifikací navzdory faktu, že komise žádá o stanovisko co řekla paní Prat poměrně jasně. Takže rada může jednat. Paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, co jste právě řekl, je nesmírně důležité. Tedy to, že komise se teď musí pokusit zjistit rozhodnutí soudu, což by ale nemělo bránit práci eh, nového lucemburského předsednictví, které konec konců slíbilo, že toto bude jejich prioritou. Jejich práce by neměla se zastavit, měla by pokračovat eh, i během doby, kdy bude jednat soud. A chtěla bych připomenout, že náš výbor už v minulosti Eh, vyslovil nepochopení nad tím, proč se vůbec diskutuje o tom, zda to je nebo není výlučná kompetence. Vzhledem k tomu, že Evropská unie už má poměrně rozsáhlou legislativu v této oblasti, která umožňuje výjimku pro osoby s postižením a také má několik povinných výjimek z autorského práva, které už platí. Chtěla bych tedy poděkovat ještě jednou komisi eh, za to, že se snaží eh, najít řešení a chtěla bych zdůraznit, že tady jde opravdu o otázku ochrany základních práv. Lidé se zrakovým postižením eh, zatím nemají právo na vzdělání a na svobodu informací. Toto právo je jim upíráno a to, tu situaci je potřeba co nejrychleji napravit. Děkuji. Paní Hannibal. Děkuji. Já naprosto souhlasím se vším, co tady zaznělo. Podle mého názoru je poměrně nechutné, co se tady děje. E, tady jde o to, abychom umožnili některým lidem dělat to, co my ostatní zvládáme naprosto bez potíží. Je zkrátka hrozné, že se to spožďuje. A děkuji komisi, i já děkuji komisi za práci, kterou odvádí ale já nevím, jestli můžeme my jako výbor něco říct, ale podle mého názoru teď musíme udělat to, že musíme uh, upozornit radu na náš názor a na názor ostatních zapojených výborů, tak, aby konečně pohnula s tou ratifikací. Lidé, kteří mají problémy se zrakem, mají stejná práva jako my všichni ostatní. Já jsem byl právě informován, že předseda parlamentu včera rozhodl, nebo že my jsme doporučili, abychom zaslali svá pozorování v proceduře práce na, tom, na tomto stanovisku. To je tedy to, co my nyní děláme. Chce pan Andersson ještě něco říci? Ano, já bych chtěl ještě položit doplňující otázku. E, pokud soud se vysloví, tak všichni, zdá se, si myslíme, že soud rozhodne tak, že to je výlučná kompetence. E, můžeme očekávat od rady, že to vyřeší a že ten rozsudek soudu splní, protože já opravdu nechápu, co tam dělají. Už, už to začíná být trapné, jak se rada chová. I wonder whether anybody wishes to ask. Mě by zajímalo, jestli někdo chce odpovědět na tuto otázku. Zdá se, že ne. V tom případě mám dojem, že jsme ukončili dnešní debatu o tomto tématu. Děkuji paní Prat, že jste mezi nás přišla a pokračujeme bodem 19. což je eh, rozprava o návrhu stanoviska o povinné automatické výměně informací v oblasti daní. A zpravodajem je znovu pan Žambaský. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jakožto zpravodaj výboru Jury, návrhu směrnice, kterou se pozmění směrnice z roku 2011 lomeno 16, týkající se povinné automatické výměny informací v oblasti daní. Jsem podal několik pozměňovacích návrhů a doufám, že kolegové z Ekonu je začlení. V těchto pozměňovacích návrzích jsem se snažil eh, držet eh, v rámci kompetencí našeho výboru, abych se vyhnul duplikací s tím, co připravuje Ekon nebo zvláštní výbor pro daňové otázky a tak dále. Doufám, že kolegové mě podpoří eh, v tomto držení se v rámci našich kompetencí a budou podávat pozměňovací návrhy pouze v rámci těchto kompetencí. Pokud chcete podat pozměňovací návrh týkající se jiných částí návrhu směrnice, tak prosím podejte tyto návrhy prostřednictvím kolegů v Ekonu. Já se vyjádřím stručně, doufám, že diskuze se stínovými zpravodají proběhne konstruktivně. Obecně vzato podporuji tuto pozměňující směrnici, ale podle mého názoru je velice důležité chránit důvěrná data poskytnutá daňovými poplatky. Je také zapotřebí e, snižovat administrativní zátěž a snížit ji na minimum. Takže e, je zapotřebí vyváženého přístupu. Výměna informací by měla být přiměřená a odpovídat cílům stanoveným touto směrnicí. Eh, já mám trošku pochybnosti, zda je nutné zabývat se pojmy, jako je agresivní daňové plánování a takzvaná škodlivá daňová konkurence. To nejsou jasně definované pojmy, eh, které stále ještě eh, jsou analyzovány a jejich zahrnutí do právního textu by mělo negativní dopad na navrhovanou směrnici, protože by umožnili vznik děr v zákoně a stěžovali by vymáhání nové legislativy. Chtěl bych tady citovat eh, stanovisko švédského parlamentu, zaslané na základě článku 6 protokolu 2 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Eh, podle švédského parlamentu návrh komise v některých aspektech porušuje princip subsidiarity. Komise navrhuje, že se také sama účastní této výměny informací. Já bych chtěl připomenout, že Evropská komise nemá funkci Národního finančního úřadu a to je velice citlivé téma a já bych rád, aby tento požadavek byl smazán. My bychom měli stimulovat daňové administrativy, aby vyměňovali informace mezi sebou ale tyto informace mohou být analyzovány pouze e, příslušnými úřady, které podléhají přísným pravidlům o důvěrnosti podle článku 3 současné směrnice. Také se odvolávám na názor Evropského e, úřadu pro ochranu osobních dat a podporuji to, že výměna informací by měla začít co nejdříve. Nicméně, kdykoliv stanovujeme nějaké termíny, kdykoliv stanovíme termíny, tak by to měly být eh, termíny reálné. Eh, pokud jde o retroaktivitu ve výměně informací, tak myslím si, že deset let je velice dlouhá doba a navrhuji, aby se zkrátila na pět let. Pokud jde o vstup v platnost této pozměňující směrnice, tak podle návrhu členské státy by měly mít čas do 31. prosince 2015 na pozměnění své legislativy a měli by začít implementovat novou směrnici od 1. ledna 2016. To je velice krátký termín který přinese velkou zátěž národním eh, daňovým úřadům a já navrhuji, aby pozměňující směrnice eh, začala, platit, eh, začala být aplikována 12 měsíců po svém vstupu v platnost. Podle mého názoru je správné, abychom dali členským státům dostatek času na změnu legislativy. A já si velice rád vyslechnu názory stínových zpravodajů a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Než dám slovo eh, panu Kaste, nevím, zdali jste zdůraznil, že termín pro pozměňovací návrhy je září 22. 22. září. Termín pro pozměňovací návrhy je 22. Ano, je to tak. Pan Kaste. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji mnohokrát za zprávu. Myslím si, že bohužel ovšem jaksi ta není na výši požadavků evropské daňové politiky. Tato zpráva evropská daňová politiky, eh, aspoň od aféry LuxLeaks, je skutečně v ústředí veřejného zájmu a vnímání veřejnosti evropské daňové politiky je zásadní pro další rozvoj toho, zda budou tedy občané Evropu akceptovat či ne. A my musíme skutečně u příležitosti tohoto skandálu odstranit něco, co každý rok stojí evropské státy 1 bilion eur. To je výše daňových úniků. Je to obrovská částka a zde není vhodné, abychom zaujmuli zdrženlivý postoj. Musíme být jasnější a přijít s jasnými požadavky. Požaduji něco jasnějšího, než to, co bylo předloženo v pozměňovacích návrzích. A navíc eh, veřejný sektor, veřejné instituce, v této oblasti vidíme čím dál tím více něco, co bych nazval veřejnou chudobou. Není dostatek peněz na obnovu infrastruktury. I to ukazuje, jak důležitá je rozumná evropská daňová politika, která povede k tomu, aby zejména velké podniky přispěli svým dílem k tomu, aby veřejný sektor mohl být rozumně financován a zejména s aktuálním ohledem na migrační proudy, na proudy uprchlíků, je důležité poskytnout peníze pro to, abychom i pomoc uprchlíků mohli z veřejných peněz rozumně financovat. Pozměňovací návrhy jsou té povahy, že navrhují spíše mírnější postup já jsem proto, abychom skoncovali s politikou vyhýbání se daňové povinnosti, abychom skoncovali s politikou toho, že se podniky přesouvají do daňových rájů a také eh, krátí daně. Je třeba, abychom agresivně bojovali proti těmto fenoménům a proto si myslím, že je vhodné, abychom tam hovořili o agresivním daňovém plánování a také ho praktikovali. Proto si nemyslím, že je správné, abychom tady aby zvolili nějaké mírné, opatrné formulace. I to zkrácení té lhuty na pět let je z našeho pokledu sociálně demokratické frakce něco, co akceptovat nemůžeme. Jsme jasně proti. Stejně tak si myslím, že lhůty, které tam byly původně naplánovány, jsou rozumné, měli bychom je, a není vhodné, aby se nějakým způsobem vylepšovaly. To není správná cesta k tomu, jak se dostat k rozumné evropské daňové politice. My potřebujeme jasný signál vyslat vůči veřejnosti, že chceme mít jasná pravidla, že chceme skoncovat s nejasnými formulacemi, s tím, že se otevírají zadní vrátka politice krácení daně a vyhýbání se daňové povinnosti. Děkuji. Monsieur Durand. Merci. Pan Durand, děkuji. Děkuji, pane předsedo. To, co jsme právě slyšeli, bylo řečeno dobře, takže to nebudu opakovat, protože s tím souhlasím. Myslím si, že ta, a děkuji zpravodaj za práci, já si myslím, že ta problematika, o kterou jde, spočívá v tom, zdali si přejeme zachovat daňovou soutěž mezi státy v EU, anebo zdali naopak se pokusíme jít tou cestou vyhnout se takovéto eh, fiskální daňové soutěži, protože to je zdroj těch fiskálních potížů, tedy dumping některý, ze strany některých zemí. O to jde. A to potom způsobuje problémy s rozpočty v jiných státech. To je principiální problém. Já si myslím, že otázka, kterou klade vaše stanovisko, ta je vlastně jasná. A to je, jakou Evropu chceme. A já myslím, že této debatě neunikneme, i když to asi nevyřešíme v rámci této směrnice, ale možná někdy bychom měli v tom stanovisku jít dále a měli bychom říci věci jasně, definitivně jasně. Na jedné straně zde máme stanovisko komise, tu směrnici, o které hovoří pan Juncker také, a že to, co se dělo dřív, musí skončit. Situace je vážná, především s roz, situace rozpočtu různých států a musíme se snažit o určitou konvergenci. To je politická volba. Ale já velice dobře chápu, že můžeme jít to opačnou cestou, tedy subsidiarita, národní cesta, ale myslím si, že co je zde nebezpečné, možná to je přehnané slovo, ale co je problematické, je zůstat uprostřed někde. Pokud chceme více integrace, pokud chceme, neřekl bych jednot, sjednocení, ale konvergenci, tak to řekněme jasně, to chce i ta směrnice. A pokud zrušíte ty termíny, které chcete zrušit, tak potom vlastně řeknete ne, nechceme toto. Ale musí tam být jasně popsáno. Vaše zpráva je dobře připravená, když třeba s některými termíny nesouhlasím. A já myslím, že by měla být jasnější, tak abychom vedli reálnou diskuzi o tom, zda chceme více daňové integrace, anebo ne, naopak. Zdali chceme více národní subsidiarity. To je ta reálná diskuze, o kterou jde. Vy jste to tam nastínil, možná ne dostatečným způsobem, ale v každém případě děkuji za stanovisko. A já jsem řekl i, co si o tom myslím já teď, také jasně. Ano, to byl poslední řečník, pan Džembecký, chce skrnout? Děkuji, pane předsedo.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 Да, това е важният въпрос. Дали искаме повече национални държави или... Dámy a pánové, děkuji za názory. е e, velice e, důležité слышат и учител критику, але я мам určitý политически постой. А někdy musíme souhlasit a někdy nesouhlasit. Pokud jde o ty termíny v některých státech, včetně v Bulharsku, tak e, ty termíny, tedy ty lhůty. Ta lhůta podle našeho trestního zákona je pět let. A e, takže deset let zpětně to nejde, nemůžete nikde nic dohledávat a použít to, co je starší. Buď tedy bychom museli změnit všechny zákony, anebo e, hm, hm, proto, nebo přistoupit na těch pět let, na tu pětiletou lhůtu, kterou já zde navrhuji. A Mm, ale určitě o tom tématu se ještě bude hodně mluvit v budoucnu, takže se těším na vaše názory a budu na ně rád reagovat. Děkuji. Eh, thank you very much, Deborah. We have concluded. Děkuji. Eh, tímto jsme uzavřeli bod číslo 19. Máme tu ještě bod 20, což je přeskum tří aktu přenesené pravomoci případně prováděcích aktů. Pana zpravodaje Chrysogono se tady nemáme, ale já bych chtěl eh, prohlásit, že zpravodaj zastává názor, že netřeba vznášet žádnou námitku proti těmto navrhovaným opatřením. Měli jste možnost si eh, ty návrhy přečíst. A ptám se vás, jestli máte nějaké námitky nebo připomínky. Zdá se, že ne. V tom případě It's okay. So, before closing the morning... Tak ještě než skončíme dopolední část dnešní schůze, chtěl bych přečíst rozhodnutí koordinátorů z dnešního rána. Nejprve, eh, pokud jde o jmenování zpravodajů, pro monitorování eh, aplikace evropského práva v roce 2014. To bylo přiděleno zeleným a jméno bude ještě doplněno. Aplikace na řízení 1049 lomeno 2011, toto je paní Hautala, dále eh, zastoupení zaměstnanců v Evropě, to by pan Gaspara, adekvátnost legislativy, eh, legislativního rámce eh, práv spotřebitele pro digitální éru, to je pan Karim. Potom je tu pět nových případů imunit, to je pan, Iš, pa, pan Ištvan Ujhej, u něj bude zpravodajem pan Zvěvka, pro Georgiose Kircose paní Regner, pro Steliose Kuloglu já, pro Česlava Šekerského paní Hautala a pro Roberta Ivaškěviče pan Chrysogonos. Dále, koordinátoři se rozhodli požádat o studii o ochraně hmatatelného dědictví a o prevenci mm, obchodování s uloupeným dědictvím. Dále, koordinátoři se rozhodli zrušit schůzi výboru 21. a 22. prosince 2015 a e, nahradit ji schůzí v Bruselu 11. ledna 2016 a schůzí ve Štrasburku 14. prosince 2015. Koordinátoři přijali pozměněný kalendář schůzí na rok 2016. Dále koordinátoři jmenovali paní Komodýny Kačia a paní Rozier do delegace na zasedání IGF v listopadu 2015. Koordinátoři se rozhodli pozvat komisařku Georgievu a generálního tajemníka komise Italianera na výměnu názoru o návrhu komise na administrativní právo, a to na příští schůzi výboru. Koordinátoři se rozhodli uspořádat slyšení o meziinstitucionální dohodě o lepší regulaci. Na níž bude hovořit také pan Timmermans a pan Frhovstad. A Doplněno to bude debatou o situaci ve vyjednávání. Koordinátoři schválili návrh pořadu jednání eh, říjnového slyšení o reformě nařízení Brusel 2. Koordinátoři se dohodli, že znovu podají ústní otázku o letním čase, která byla podána v květnu 2015 a konečně eh, koordinátoři jmenovali paní Delvo dočasnou zpravodajkou pro reformu eh, soudního dvora, a to v nepřítomnosti pana Marinu Epintu. To jsou tedy rozhodnutí koordinátorů. Já vám děkuji, že jste dnes přišli na schůzi a uvidíme se ve tři hodiny. Dobrou chuť.